Dobré ráno všem, zahajuji dnešní zasedání. Začnu s dělením. Dostala jsem od frakce eh, sociálních demokratů Evropského parlamentu žádosti o nominace do parlamentních výborů. Bude to ostatně zařazeno v zápisu z tohoto, eh, z tohoto zasedání a pokud nebude žádná námitka, tak bude tento seznam přijat na konci našeho zasedání. L'ordre du jour appelle donc la déclaration du Conseil et de la Commission. Takže tu máme prohlášení Rady a Komise k ECOFINu, který se konal 7. září. A takže dám slovo nejprve ministru financí Belgie, panu Reindersovi. Děkuji, paní předsedající. Chci jenom říci, že zasedání ECOFINu, které proběhlo včera v Bruselu, nám umožnilo pokročit u dvou otázek, u dvou zásadních bodů. Jednak jsme odsouhlasili evropský semestr pro